který bude obsahovat. Tolik tedy ten globální kontext, eh, ta stávající situace a, a rád si vyslechnu mm, vaše reakce a zodpovím vaše dotazy. Dobrá, otevíráme tady debatu. První otázka, a kterou bychom, myslím, měli položit, je, Jak to, že máme čím dál tím více eh, případů v oblasti TDI proti našim indickým partnerům, nebo proti indickým podnikům? Přičekali bychom, že to bude oproti, proti našim podnikům, kteří eh, se chtějí prosazovat proti Číně, Indii a tak podobně. Ale Te, teď to vypadá, že oni používají eh, ty instrumenty proti eh, evropským eh, subjektům, tak, jak, tak to by se zasloužilo vysvětlení. Ještě tady někdo by měl nějaký zájem, mm, dotaz? William Dartmouth? Mně normálně neschází slova, ale tentokrát ano. A to je velký problém, protože eh, nástroje pro ochranu eh, obchodu jsou eh, nesmírně důležité. Pokud jste pro volný obchod jako naše strana, myslíme si, že Spojené království také, tak je třeba rovných podmínek. Musíme mít nástroje pro ochranu obchodu. Efektivní nástroje pro ochranu obchodu opravdu zajišťují ty rovné podmínky. Takže musím eh, říct, že vaše eh, prezentace byla jenom tak eh, hodně rámcová a doufám, že byste mě mohli třeba, třeba napsat a poskytnout mi o něco víc informací. Tak samozřejmě my chceme tady velmi krátké prezentace, zejména když máme hodně práce, ale nemělo by to být na úkor komplexního informování o oblastech, které jsou důležité, které známe a kterým rozumíme. Hmm, takže tohle co bych tedy dal k, na uvážení komise. Předseda nemluví do mikrofonu. Vypadá to tedy, eh, pokračuje pan předseda, že uh, už se nikdo na nic nechce zeptat v první kole a teď můžete tedy odpovědět. Takže první věc, uh, proč je tolik případů proti EU. No, obchodní partneři eh, vyvíjejí stále větší aktivitu, to je pravda. Nemáme ten dojem, že Evropská unie je hlavním cílem těch eh, případů. Eh, my jsme tam často s dávkově s ostatními. Víme, že často se jedná o ochranné doložky a čas od času my nejsme primárním cílem. Nicméně trpíme tím, že eh, jsme eh, součástí. Snažíme se eh, navázat kontakty s úřady se třetích zemí, abychom zjistili, že jestli by něco nešlo udělat jinak, než Eh, tak, aby to poškozovalo zájmy EU. Například pokud se jedná o nějaké konkrétní clo, eh, tak jestli by to nešlo nastavit jinak. Často se jedná o eh, dovozy zboží mnohem, za mnohem nižší cenu, než to, co vyrábějí evropské firmy. Takže ty dopady pro mm, evropský průmysl, eh, ty dopady těch opatření nejsou tak dramatické, pokud se ta opatření zavedou. Potom eh, jsou tady také dumpingové, antidumpingové případy, které podávají, eh, podává celá škála partnerů, některé členské státy dokonce, nebo celá EU. Mm, neskoumáme validitu argumentu. Víme, že ty standardy, eh, které uplatňují naši partneři, jsou často velmi nízké. A potom tedy uděláme eh, zásah, tak aby standard toho šetření eh, újmy, kterou trpěl, utrpěl místní, místní průmysl, tak aby ten byl vyšší. Ovšem v Číně máme někdy dojem, že je v tom eh, tak trochu že se jedná tak trochu o synchronní uplatňování opatření s eh, cílem neúplně, neřekl bych úplně odplaty, ale pravděpodobně něčeho takového. Takže to se také týká řady eh, věcí. A potom se omlouvám, eh, že jsem eh, to vzal tak eh, z hurta, ale mm, rád popíšu cokoliv, co byste chtěl. Popsal jsem věci ostatně rád, že uznáváte, že efektivní nástroj ochrany obchodu je příznivý pro liberalizaci. Jedná se ně, o, o něco jako takové pojištění. Pokud chcete liberalizovat, tak na cestě k té liberalizaci je třeba nějaké pojistky a tou je právě toto. Takže jsem rád, že podporujete tento názor. Jakýkoliv aspekt, který by vás blíže zajímat, řekněte mi, můžu to udělat tady nebo písemně, kdykoliv budete chtít, k čemukoliv chcete. Tohle je samozřejmě politika, o které můžeme hovořit hodiny a dny. Nějaké další dotazy? Já mám otázku. Před několika měsíci komisar Techicht eh, veřejně oznámil, že Unie uvažuje o eh, přijetí eh, pravidel reciprocity, která se budou týkat státních zakázek. podle čehož my bychom byli připraveni uzavřít ten trh se státními zakázkami eh, subjektům z cizích zemí, ze třetích zemí, kde my nemáme přístup na tento eh, segment trhu. To je taková, takový eh, nástroj pro ochranu obchodu svým způsobem. Došlo k nějakému novému výboji? Jaká je nyní situace? vývoj eh, v téhle věci, tak pokud máme o eh, pokud se jedná o eh, státní zakázky, tak to bych řekl na kolezích, protože to se mě úplně netýká, to se týká kolegů. A pokud jde o reciprocitu a přístup na trh, tak to bych byl rád, kdyby pan komisař se vyjádřil k tomu dalšímu vývoji. Nicméně on to má do značné míry na mysli. Na, ehm, pokud v současné době se to připravuje a já neznám a dostatek podrobností, abych vám eh, mohl něco říct k té eh, obraně. Eh, k obraně, k opatřením na obranu obchodu. My se snažíme připravit takový instrument na základě konkrétního případu, to znamená na základě konkrétní stížnosti. Eh, zabýváme se eh, jednotlivými případy a jejich eh, parametry. A jaké jsou nejdůležitější případy v poslední době, na které má EU proti třetím stranám? Některé případy, které vyvolávají určité emoce, se nacházejí v oblasti skrlných vláken a odvozených produktů sítí. Potom jsme vedli debaty o tom, eh, jestli eh, eh, požádat nebo nepožádat o revizi vypršení platnosti v oblasti obuvy. Potom eh, je něco v eh, sektoru eh, pokročilých technologií, co se týká modemů. A, a mm, tedy zařízení, které se týkají nelokálních sítí VAN. Potom tam byl případ, který se řešil v rámci VTO, který se týkal Fastnest. Tam celá řada byla potvrzena, celá řada nebyla potvrzena. Potom také keramika. Tam je případ, který docela jistě vyvolá emoce, který je na stole. A myslím, že to jsou takové nejdůležitější případy. Budete-li chtít, Můžu vám říct něco eh, podrobnějšího eh, ke každému z těch případů, pokud by vás to zajímalo. Stručně, prosím, říká pan předseda. Takže k obuvi. Vezmu to chronologicky. Opatření platí do konce března. A otázkou je, jestli budeme eh, žádat eh, o eh, revizi vypršení platnosti. Nařízení mi neumožňují vám říct, jestli ano nebo ne. Nicméně asociace výrobců obuvy se obrátila na tisk a tam řekla, že se nebude snažit o podání tohoto o té žádosti a v takovém případě ta opatření vyprší na konci března, čili tak to je. U vláken tam máme prozatímní opatření a poměrně vysokou, vysoká cla. Nicméně to, co my jsme k tomu vydali, vyvolalo řadu komentářů od uživatelů i výrobců. Umožnilo nám to sebrat řadu dobrých informací a sebrat nový eh, soubor parametrů těch opatření. Eh, zjistili jsme, že, ty, eh, že ta opatření tedy budou, ale na mnohem nižší úrovni. Ta cla, tím jsem chtěl říci. V jednom případě zjistili, eh, že tam není vhodné ta opatření eh, eh, mít a proto jsme je hmm. zrušili. Jedná se konkrétně o příze, to je podprodukt v tomto a hm, to jsme tedy škrtli. A, a nyní je tam jenom nějaké 13% clo, což je mnohem níž, než bylo původně. Potom další věci, jako je keramika, tak tam probíhá styl, stále šetření. Pořád e, čili otázce, jestli uzavřít e, dočasná opatření nebo ne. Nebo zatímní opatření, potom modemy. Máme stížnost a žádost o ochranná opatření. A potom tady máme stížnost k eh, ohledně dumpingu a dotací. To je vlastně poprvé, kdy řešíme tyhle tři aspekty najednou. Jsme to šetření zač- započali, ale potom došlo k takovému prazvláštnímu vývoji. A sice jedna ta, čínský, eh, ta čínská firma, která vyváží do Evropské unie, která má velký podíl na trhu, uzavřela obchodní dohodu s stěžovatelem a na jejím eh, žád... základě eh, stěžovatel eh, požádal o stažení případu, takže jsme měli najednou stížnost bez stěžovatele. A, a na tomto základě Belgické království, které podalo žádost o toto ochranné opatření, Eh, požádalo tedy o zrušení toho opatření. Čili tak to je. A potom, a teď my se budeme eh, zabývat eh, tím, jestli, se pokračuje, jestli pokračovat šetření toho antidumpingu. A v nejvyšší budoucnosti se k tomu dostaneme. Nicméně, bude třeba další analýzy. Tak nyní William Dartmouth se ještě hlasil o slovo. Mé mm, otázky už byly zodpovězeny, myslím, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, komisař Technik eh, v odpovědi na ústní otázku eh, v listopadu na Štrasburku, ve Štrasburku řekl poněkud kriticky. Vyjednávání VTO o Lisabonské smlouvě jsou no, na základě Lisabonské eh, smlouvy eh, nám otevírají nový prostor, tak já se chci zeptat, jestli eh, komise chce přehodnotit ty nástroje na ochranu obchodu v rámci VTO nebo EU v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Já se omlouvám, pane předsedo, že jsem musel odejít a telefonovat, protože mi ušel trošku začátek. Vy jste hovořil o několika otázkách tady u těch skvělých vláken došlo e, ke snížení ze 33 na 13. Bavili jste se opravdu, protože já jsem e, právě nedávno byl na výstavě, kde se e, všechny ty výrobky vyrábějí ze skleněných vláken. Výrobci z celé Evropské unie nemohli dostat ty výrobky, které chtěli. Ono se toho dostatek nevyrábělo v Evropské unii. Oni museli něco dovážet z Číny a to zásadně zásadě tlačilo cenu nahoru. Samozřejmě tohle to možná zmizí s ekonomickou krizí, tohle to byla eh, situace tehdy. Ale pokud já vím, tak nedošlo k žádné konzultaci se zástupci odvětví. To říkají oni. Když jsme eh, zavolali pana komisaři, tak, eh, tak nám bylo řečeno, že není žádná, že, že tam není žádné podání ze strany odvětví. A pokud já vím, k tomu druhému případu, eh, tak tam jsem si myslel, že eh, komise se rozhodla už zrušit ten případ a teď, eh, tak jak to tedy je? A potom se chci zeptat na hnojiva a zejména ta silná hnojiva. Potaž, tak jak to, je, jak to vypadá tam? Takže co se těch pravidel týče, tady víte, že ta předchozí revize pravidel byla stažena z programu Petra Mandelse na tehdejšího komisaře z dvou důvodů. Za prvé, že tam byly tak rozporuplné náhledy na to, jak by měla probíhat revize pravidel, jakým směrem by se to mělo ubírat. To znamená, že to šlo od toho, že byste měli víceméně drasticky omezit e, to uplatňování TDI a druhý opačný směr, tedy když jsme hovořili i o reciprocitě, byl takový, ne, měli bychom to činit spíše více na základě reciprocity, co se týče uplatňování určitých pravidel, tedy Máme taková mírnější pravidla než VTO. Máme tam ty testy veřejného zájmu a ostatní povinnosti. Zkrátka, když jsou naše podniky dosaženy eh, něčím takovým, tak z toho nemají přínos, tak proč měnit pravidla, abychom zajistili výhody jen jiným a ne nám? To jsou tedy extrémy celé této debaty. To byl první bod, eh, takový nejistý, a ten druhý byl to čas, kdy předseda VVTO zveřejnil text ohledně reformy pravidel VVTO, který zaváděl určité prvky, které podstatně měnily některá pravidla v tom směru, který jsme neočekávali. Například vynulování, od kterého jsme již upustili, se znovu vracelo možnost snižování tarifů bylo mimo. Ohodnocení veřejného zájmu stálo také mimo. To byly tedy ty některé prvky. A tedy bylo to zvláštní, že tam byl jenom ten pohyb na jednu stranu a že tedy naše pravidla se začaly ubírat tím opačným směrem vůči obecným pravidlům. To je tedy to udůvodnění toho, že pan komisař Mandelson nakonec řekl, ne, měli bychom tuto revizi prozatím pozastavit. A myslím si, že komisař de Gucht zastává i nadále do určité míry tento názor. Říká, podívejte se, dokud v tom nebudeme mít do určité míry jasno, jaký bude e, vlastně výsledek e, Ženevy, tak je zatím nejasné, do jaké míry mění ta pravidla, ať na jednu nebo na druhou stranu. Takže to je takový jenom návrh, měli bychom počkat na to, co vzejde z Ženevy. My připravujeme eventuální změny pravidel, tak jak jsem to již předeslal, provádíme rozsáhlou eh, hodnotící studii o pravidlech, různých aspektech pravidel, o tom, jak by měly vypadat, jak eh, by se na ně mělo nahlížet, jak jsou účinné, a srovnáváme to také s tím, co se provádí na jiných místech, takže toto připravujeme. A záměrem komise tady je, ano, provést reformu pravidel, jakmile v tom bude jasno a jakmile budeme mít výsledky Ženevy k tomu skalnému vlánu, vláknu a dodávkách tady samozřejmě to je jeden z těch důvodů, abychom z toho odstranili jeden z těch vedlejších produktů, které se uplatňují i při výrobě automobilu. Chci říci, že tu po dobu určitých let byly určité obavy a měl, eh, tedy následně jsme usoudili, že by se měly uplatňovat určitá opatření. Byly tu problémy s dodávkami, ale myslím si, že tak, jak se uplatňují tato opatření nyní, tak asi to nestojí za zvážení. My se vždy snažíme konzultovat také odvětví a příslušný průmysl. To je také jedna z těch věcí, které jsem zmínil hned na úvodu co vzešlo z té studie ohledně malých a středních podniků a TDI tedy, že nemáme tu míru, tu úroveň spolupráce, jakou bychom si s nimi přáli. A není to proto, že bychom se s nimi nesnažili spolupracovat, to rozhodně ne. A opravdu je to něco, na čem bychom ještě měli zapracovat. A pak ta otázka ohledně toho případu s modemy. Ne. To vynecháme. Dáte mi alespoň dvě vteřiny. Formálně tedy jsme to museli dokončit, eh, protože tam byly ty právní požadavky, abychom eh, připravili konečnou zprávu o našich poznacích. A ještě tu poslední vteřinku máme eh, průběžné zhodnocení, které připravujeme. Já vám děkuji za to, že jste nám tu zhrnul, jak to vypadá s těmi nástroji na ochranu obchodu a nyní přejdeme bez nějakých dalších prodlev k bodu 25 a tím je téma Transatlantické hospodářské rady USA-EU. Poslední výroční zasedání TEC proběhlo 17. prosince ve Washingtonu. Spolu předsedal Evropský komisař de Gucht a také min, eh, americký náměstek ministra obchodu Michael Froman a Dozvěděli jsme se, že to, co se týče úrovně účasti, bylo opravdu výtečné zasedání, také ohledně dosažení těch konkrétních dohod. Transatlantické hospodářské vztahy jsou naprosto zásadní jsou bilaterálním zájmem jak Unie, tak Spojených států. Je to tedy důležité téma pro náš výbor. prohlášení z toho zasedání TEC ohledně obchodu se týkalo investičních a obchodních bariér. A komisaři tyto informace a výsledky byly sděleny. Mezi námi je pan Filip Majer za komisi, který by nám měl povědět něco o tomto tématu. Takže máte slovo a vítám vás. <clears throat> Good afternoon. <clears throat> Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, zdravím vás všechny. Zdá se, že toto je můj den v Evropském parlamentu, protože dnes dopoledne jsem byl v americké delegaci Evropského parlamentu, proto se omlouvám těm, kteří uslyšíte to tež po druhé, ale rozhodně to vnímáte jako šťastný den. No jistě ano, ale nevím, zda pro vás nebo pro ostatní. Eh, eh, rozhodně si budete moci ověřit. Zde jsem na dvou forech EP e eh, říkal to tež, takže jsem byl koherentní. Máme řadu kontaktů tedy v Evropském parlamentu, v různých instancích a to na základě nového uspořádání s tou smlouvu. A samozřejmě už při přípravě Transatlantické rady jsme tyto kontakty měli do nich jsme investovali a jsme tedy odhodláni eh, v této spolupráci i nadále pokračovat. Toto je pouze jeden krok na té cestě spolupráce. Měli jsme malou delegaci z EP, která se podílela na briefingu eh, s dvěma místopředsedy eh, rady, Petra Skinnera, ale to byl Peter Skinner, který se vydal do Washingtonu pak tam byl také jeden účastník z amerického kongresu a jeden z problémů v uspořádání eh, kvalitnějších konzultací ještě před zasedáním Transatlantické rady eh, bylo, že to nastalo v nesprávnou dobu. Po eh, průběžných doplňovacích volbách nebyl tedy k dispozici žádný kongresmen. Až do posledního dne tedy američané neohlásili, koho vyšlou a Eh, proto v tomto smyslu nechtěli mít pouze eh, zastoupeno EU. Museli jsme se tedy s tou situací nějak vypořádat ale nakonec eh, proběhl krátký briefing také v naší notě výboru INTA z 3. ledna, tak, Eh, a 11. ledna také uvidíte, že to byla vlastně první nota eh, z letošního roku. Obsahuje také webové stránky, kde najdete eh, všechny dokumenty, které z takzvaného TECu, čili z Transatlantické hospodářské rady, vychází. A v této souvislosti budete-li mít zájem o papírovou kopii, tak samozřejmě v pořádku, bude to k dispozici Ehm, jde o prohlášení Transatlantické hospodářské rady, najdeme tam také přílohy o jednotlivých sektorech, o tom, o čem se diskutovalo, tam najdete tedy podrobnější informace ve čtyřech přiložených dokumentech, které byly buď vzájemně podepsány nebo alespoň podpořeny, jsou v různých fázích vyjednávání Transatlantické hospodářské rady. Ehm, já bych doporučil, abych eh, se spíše zaměřil na atmosféru jednání a pak vám dal prostor pro dotaz dotazy. Bylo velice pozitivní, že Eh, zasedání Transatlantické hospodářské rady proběhlo až po letních prázdninách. Ono se uvažovalo o tom, že se bude konat ještě před nimi, ale to by bylo složité. Ono eh, musíme si uvědomit, že by bylo obtížné zajistit pět komisařů eh, za naší stranu a také ono Dosna, tedy zástupce Spojených států na vysokém postu, který by byl k dispozici, tedy současně. Bylo to skutečně organizačně náročné a e, nakonec ale se to vydařilo, protože samec sám o sobě v listopadu e, také v této souvislosti, v souvislosti s tekem, ukázal skutečně velice pozitivní výsledky. E, americká administrativa se cítila povinována spolupracovat a musím říci, že k nám byli velice ochotní, byli Eh, k nám přístupní, snažili se dokonce eh, alokovat eh, Transatlantické hospodářské radě tým odborníků. Bohužel ten tým ale neměl politickou podporu. My jsme hovořili tedy s tímto týmem lidí, dosáhli jsme určitého pokroku v pořadu jednání, ehm, sdíleli jsme to také s parlamentem, ano, ale požehnání americké strany přišlo skutečně až velice pozdě zhruba 10 dnů před samotným zasedáním na vysoké úrovni a to možná pro, v sledku samitu nebo díky samitu. Vysvětlujte si to, jak chcete, ale teprve díky samitu došlo k zásadní změně eh, postojů, především díky závazku prezidenta Obamy. Eh, zastoupení bylo dobré, byly tam, bylo tam pět Pět komisařů tedy se nakonec omluvil v důsledku závažných zdravotních problémů, ale jinak to neovlivnilo americkou účast a byla vynikající. Eh, seznam účastníků uvidíte v záznamech a komisař de Gucht, který vedl svůj tým komisařů, ehm, dokázal vytvořit skutečně mimořádnou atmosféru jednání, eh, až takovou, že eh, bylo jednání velmi poutavé a to bylo skutečně také společným cílem, které jsme sledovali v v komisi jako takové. Snažili jsme se oživit chuť eh, ke spolupráci a tento cíl se nám podařilo splnit. Můžeme ještě hovořit samozřejmě o věcných otázkách, e, jistě, a tam ještě musíme dalšího pokroku dosáhnout. Jedna věc, která se komisaři de Guchtovi podařila jasně sdělit, e, tkvěla v tom, že transatlantická hospodářská rada by měla být spíše procesem, nejenom něčím, co se zaměřuje na pořádání každoročních zasedání. Jde o soubor otázek, eh, kterým se rada věnuje a rozhodně si nedovedete představit, kolik aktivit regulatorních, eh, aktivit spolupráce vlastně probíhá. My sami o tom všem také nevíme, protože služby, které se na těch aktivitách podílejí, si možná ani neuvědomují, že tím přispívají ke splnění cílu Transatlantické hospodářské rady, ale rozhodně to svědčí o šíři a hloubce kontaktu, které s americkou stranou máme. A pak výroční zasedání Respektive přístup k výročním zasedání by měl být takový, abychom zvolili ta témata, která již nazrála eh, na jednání eh, na politické úrovni, která by přinesla své plody, nebo která si žádají podporu, eh, naopak třeba jsou zablokována, nebo trvají déle, než se očekávalo. A pak tedy na politické úrovni může Transatlantická hospodářská rada rozhodnout, protože to jsou Eh, tedy naši političtí zástupci, kteří by měli vydat jasný signál, eh, že je potřeba uspěšit to a to téma. Tento přístup eh, byl tedy americkou stranou pochopen a přijat za svůj. Proto skutečně Transatlantickou hospodářskou radu vnímám jako politickou dimenzi. Důležité bylo v této souvislosti připravit pořad jednání, který by umožnil politickou diskusi o hlavních strategických variantách, jak řešit problémy v našich společnostech, ale současně zároveň podpořit a zahájit eh, také odbornou práci, která na té odborné prá- eh, eh, úrovni probíhá. A to se nakonec osvědčilo. Ono se to osvědčilo již před zasedáním TEKu, čili te- transatlantského Transatlantské hospodářské rady. Víme totiž, že řada kolegů odsud eh, i z USA museli tedy eh, zintenzivnit své práce, aby se vše stihlo. Dokonce i během samotného zasedání bylo službám vydáno velké množství instrukcí a eh, velmi blízko závěru jednání si Michael Froman uvědomil, že nás čeká řada termínů v různých oblastech, proto řekl, proč si neudělat takovou inventuru na konci února. A právě díky tomu mohou kolegové na technické úrovni eh, se eh, tedy eh, zapojit do spolupráce naplnění těchto cílů. A teď už jsme se tedy dostali eh, vlastně k přípravě té malé inventury, která proběhne na konci února. Budete-li mít zájem eh, o informace, eh, rozhodně se můžeme sem na budu tohoto výboru vrátit a jsme ochotni připravit zasedání mezi předsedy poblíž letních prázdnin takový meziroční eh, meeting, který by udržel to nastavení, udržel eh, tu dynamiku celého jednání a pak samozřejmě můžeme očekávat ještě podzimní setkání mezi říjnem a prosincem, kdy ještě bude nutné nastavit datum summitu a dalších významných zasedání a kde bychom mohli zvážit, jak maximálně využít synergii mezi těmito jednáními, ale datum ještě stanoveno nebylo a nakonec zákonodárci, jakou úlohu by měli sehrát. V tomto smyslu je situace obtížná. My jsme jasně pochopili, že zákonodárci by neměli být vnímáni na stejné úrovni jako další poradci, eh, tedy v rámci transatlantického obchodního dialogu a transatlantického spotřebitelského dialogu. Samozřejmě zákonodárci sehrávají Eh, důležitější úlohu, protože jsou součástí rozhodovacího procesu. A eh, když ale slyšíme europoslance říkat, i my jsme zákonodárci, do značné míry je to pravda, musíme tedy umožnit participaci každému. Máme také komunikační eh, kanály v členských státech. Členské státy jsou spokojeny s tím, jak jsou zapojeny do příprav, do debriefingu a máme tedy také tento komunikační kanál a samozřejmě máme delegaci eh, USA v parlamentu, máme samozřejmě možnost vás informovat více, pokud budete mít zájem se zapojit hlouběji. A co se týče budoucí úlohy zákonodárců, někteří v americké delegaci by uvítali strukturu jakési skupiny a mechanismu monitorování prací Eh, také mezi parlamentem a USA. To je něco, co může komise také nabídnout, co může navrhnout. Je to rozhodně pro parlament a kongres, aby to prodiskutovali, ale my bychom na tomto místě mohli eh, zajistit to, abychom dali přednost přímým kontaktům mezi europoslanci a kongresmeny, eh, kteří mají zájem o stejnou problematiku. V této chvíli bych rád tedy od vás, pokud bych vám mohl položit jednu otázku, od vás zjistil, jaká témata vnímáte jako důležitá zásadní, eh, která by se měla řešit v nepříliš vzdálené budoucnosti, kterých by se měl ujmout zpravodaj nebo eh, europoslanec a která tedy vyvolávají stejný zájem také na půdě kongresu a my se pak eh, budeme snažit nalézt kongresmeny Eh, kteří za to odpovídají, tak aby se spolupráce mohla zaměřit na menší počet specifických otázek. Myslím si, že takto by mohla eh, spolupráce nabrat konkrétní rozměr a eh, rozjet se. Možná vnímáte celou situaci trošku jinak a já budu velice rád, když mi dnes nebo i později také sdělíte, Ehm, e, pokud budete mít jakékoliv nové informace a samozřejmě i my vás budeme informovat tak, abychom si vytvořili společný obrázek o vývoji této spolupráce. Je to něco, na čem můžeme dále pracovat před dalším zasedáním Transatlantické hospodářské rady. Pokud chcete, projdu také jednotlivé věcné záležitosti, které proběhlo, no by to trvalo ehm, velmi dlouho, proto bych raději dal přednost odpovídání dotazu, ale pokud chcete, můžu témata vy, vy jmenovat. Děkuji mnohokrát eh, za tuto ústní zprávu o samitu Transatlantické hospodářské rady. Jakožto předseda výboru musím říci, že eh, jakožto europoslanci máme samozřejmě zájem eh, sledovat, eh, až se třeba přímo neúčastníme eh, práce exekutivy za EU nebo spojených státy americké, ale myslím si, že je vždycky pozitivní, když komise přichází a informuje nás o vývoji o stavu věcí a v tomto smyslu komise plní svou povinnost. Uvažuji však také o tom, zda by nebylo vhodné a užitečné aby proběhla výměna názorů před summitem, tak aby eh, mohli i poslanci Evropského parlamentu také eh, předložit určité své vstupy a tak, aby tedy parlament mohl sehrát pozitivní úlohu v přípravě samitu jako takového. Beru tedy vaše poslední slova za svá a odpovídám ano. V budoucnu bychom se měli připravit na to, že bude probíhat výměna názorů s komisí ještě před e, summitem. E, a to bude jistě velice eh, užitečné, protože parlament může užitečně přispět do vývoje těchto jednání. Nyní bych zahájil rozpravu. Eh, prosím, eh, Michal Fare eh, ze skupiny ALDE. Thank you, Mr. President, and thank you. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat také zástupci komise za jeho informace. Já jsem byl velice spokojený, když jsem tam našel tu kapitolu o surovinách v protokolu což je tedy otázka, o kterou se velice zajímám, pracuji na ní, ale chtěl bych se nyní změnit na jiné téma. Když se podíváme na jednání o světovém klimatu a podíváme se, jak probíhají diskuze ve Spojených státech, tak nabýváme takového dojmu, že ochrana klimatu není stejnou prioritou ve Spojených státech, jako tomu je na úrovni EU. A z tohoto hlediska by asi bylo zajímavé Eh, eh, zda toto tedy hraje roli na této hospodářské radě nebo na budoucích, protože jsem měl takový dojem, že americká strana eh, tam protlačuje svá vlastní témata, jako například ty biologické, biologický a genetický průmysl a já jsem se tedy chtěl zeptat tedy jenom komise na to, co si myslí o tom, zda bychom tedy tak důležité téma, jako jsou tedy ty eh, otázky klimatu, mohli prosadit eh, na příštím zasedání. Děkuji. Děkuji, pan Dartmus. Uh, I don't want to make, uh, in the... Já jsem uh, nechtěl uh, přijít s nějakou zírovou kritikou, ale uh, bylo mi uh, tak trochu divné, že toto jednání bylo uspořádáno eh, velice eh, bezprostředně po eh, amerických volbách v, mezi prezidentskými volbami. A všichni dobře vědí, kdy se konají, nebo kdy se budou konat, takže možná, že komise neměla konat toto jednání v době, kdyby se to takhle střetlo. Ale mm, když tady mám ještě jednu věc, mnohem důležitější filozofickou otázku. Ve vašich eh, poznámkách jste hovořili o zapojení eh, amerických kongresmenů do těch obchodních debat. Americký kongres se vyznačuje eh, celá dlouhá léta a říkám to jako někdo, kdo žil celá dlouhá léta ve Spojených státech, jako velice protekcionistický orgán protože eh, poslanci z jednotlivých kongresmeni tady jsou eh, protekcionisté. Oni chtějí eh, chránit továrny ve svých volebních okrscích a podniky ve svém státě. Je to pochopitelné, protože chtějí, aby byli, aby byli znovu zvoleni. A obyčejně exekutiva jde do boje za svobodný obchod a je proto nepopulární s některými, mezi některými eh, státy a, a kongresmeny. Takže byste eh, mm, jste říkal, jestli náhodou není skvělé, že americký kongres je zapojen do těchto vyjednávání. No, pokud eh, do toho budou zapojeni kongresmani, jednotliví a senátoři, tak ten výsledek bude víc protekcionistický a víc proti svobodnému obchodu, než by tomu bývalo tak bylo. Čili to je věc, to je věc kterou je třeba uh, připomenout. Potom um, mám ještě něco k duševnímu vlastnictví, ale to vám radši napíšu. Velice dobrá připomínka k věci. Ještě některé další otázky ne. Takže komise, prosím, můžete zodpovědět na tyto otázky, které zazněly. Já děkuji za otázky. V první řadě klimatické změny, samozřejmě to je velice důležité téma, nicméně je projednáváno na jiných fórech a jedním z těch problémů, které jsme měli u přípravy pořadu jednání, tak takže je tu celá řada témat, které jsou i politicky samozřejmě důležitá, ale nejsou projednávána na těch jiných fórech. Například otázky energetiky, to probírá energetická rada nebo informační společnost, proto máme zase informační dialog, celá řada finančních záležitostí, to zase spadá do zasedání skupiny pro finanční dialog, takže mm, ta příprava téma nebo toho pořadu jednání bývá ještě před, samozřejmě před zasedáním rady. A my jsme využili tuto transatlantickou randu jakožto summit, kde se setkají ty hlavní politické orgány, ale samozřejmě ta úprava bude ještě trvat nějakou dobu. My se musíme poučit z toho, jak to provádíme, musíme mít tedy důkaz, že to může být přínosné pro všechny tyto procesy. Prozatím to probíhá na nejvyšší úrovni a na těchto forech tedy zasedá celá řada politiků. My bychom si, já sám bych si přál, abychom se věnovali i jiným politickým eh, záležitostem. V podstatě co vzešlo z toho posledního zasedání, tak to byla taková politická prohlášení, otázky spolupráce mezi EU, Spojených států i třeba pro oblast automobilu, ale zase ne příliš dopodrobné, protože tam se ty otázky zase probírají ty podrobné na těch jiných sektorových fórech. My jsme se pokusili uh, tu mít taková tři hlavní témata, která se eh, eh, zaměří eh, na ty hlavní obavy naší stávající ekonomiky. A ze strany Spojených států tam byla určitá určitá míra zdráhavosti. A my jsme si přáli stanovit takové koherentní standardy. Co se týče partnerství, tam jsme se také zmínili i těch eh, bioproduktů. To je také důležité pro otázku klimatických změn když hovoříme o chemických záležitostech, tam jsou také dopady na prostředí. Pak otázka e-automobilů, těch ekologických zase. Neříkám, že bychom přímo řešili problém klimatických změn, ale nepřímo. To by nás totiž odvedlo na ty jiné fronty, kde jsou ti jiní zodpovědní činitelé, ale rozhodně je to důležité a budeme se k tomu vracet i k tomu tedy, co můžeme udělat. Poznamenali jsme si to. Nic neslibuji ale rozhodně je to zajímavá věc. K tomu zapojení amerického kongresu do našich diskuzí. Tady bych e, vás v první řadě chtěl požádat o to, že se nejedná vlastně o sérii jednání. My si přejeme oddělit to obchodní vyjednávání, které může být opravdu tvrdé, eh, může vést i ke krizím. Já jsem nikdy neviděl žádné jednání, eh, kde by nebyla krize, ale v rámci TEC si přejeme vyhnout se krizím. Tam řešíme kriz, eh, záležitosti, které můžeme opravdu vyřešit. Přejeme si nastolit takovou atmosféru, která by vedla k určité míře úspěchu, takže tam prostě nebudeme dávat obchodní spory, které musí být vyjednány s výjimkou toho, že nedosáhneme ukončeného jednání. Máme navíc jenom dvouhodinové jednání, takže tam ani to nemůže být e, dosaženo nějakého schůdného konce. Ta účast americké delegace tam, byla, tam bylo také jednání s americkými zákonodárci. V, na začátku prosince měli zasedání v San Francisku. Snažíme se zapojit kongres, ale je možné, že někdo na ně nahlíží tak, jako že mají jiné naléhavé priority. Nicméně celá řada lidí Eh, opravdu si přeje zlepšit obchodní vztahy s Evropskou unii. A měli jsme tam zástupce státu, kde mají továrny, které vyrábějí evropské výrobky. A například eh, smlouvy na tankery zase, tyto mohou být vyráběny ve Spojených státech, takže jsou opravdu, mají i zájem o tyto vztahy s Evropskou unii. A takovéto poselství bych tedy Eh, rád přenesl i směrem ke kongresu. To naplánování na ty eh, průběžné volby, no nebylo to naplánováno nejlépe, já ale nemůžu eh, nařídit volby dřív nebo později. Tady ale spíše výzvou je, abychom tam měli určitý počet lídrů, a e, zřejmě ten předvánoční část byl tou nejlepší dobou, jak je tam všechny dostat. Bylo to úspěšné zasedání, co se týče úrovně účasti. Děkuji. Já vám děkuji za spolupráci tímto. Můžeme uzavřít tento bod a e, přejdeme k bodu 26 a tím je přístup třetích zemí na trh Evropské unie poslední vývoj. Chtěl bych vám připomenout, že jsme ve výboru v prosinci obdrželi zprávu o přístupu na trh z poradního výboru, který zasedal v říjnu a proto bychom rádi požádali komisi, aby nás stročně obeznámila s touto zprávou a také s posledním vývojem od sepsání té samotné zprávy. A kdo se bude věnovat tomuto tématu, měl by být mezi námi. Pan Petros Surmelis. Vítejte a máte slovo, prosím. Where are you? Ah. Yes, good afternoon. Thank you very much, uh, uh, Chairman, and thank you for Dobré odpoledne, děkuji pane předsedo a děkuji, že jste zařadili e, témata e, přístupu třetích e, zemí na trh EU na pořad jednání. My si myslíme, že je velice užitečné, abyste měli přehled o tom, co se děje, pokud jde o přístup na trh Rád vám poskytneme informace o implementaci strategie eh, k přístupu na trh, což je eh, strategie, která má umožnit našim společnostem překonat eh, ty bariéry, které mají k přístupu na trh ve třetích zemích a doplňuje to, co se dělá na vyjednávání, buď bilaterálních nebo v rámci Eh, zón volného obchodu a tak podobně. Dnes bych vám odpoledne rád eh, řekl něco k té strategii eh, k přístupu na trh, která byla nedávno v sdělení komise k obnovené obchodní politice. V zásadě vlastně bych se chtěl tomu tří bodu. Za prvé je tady, tady to sdělení komise. Eh, eh, druhý aspekt se týká eh, monitoringu protekcionismu a protekcionistických opatření přijatých v rámci hospodářské krize. Na to se narazil, pane předsedo. A třetí věc se týká malých a středních podniků. Čili co děláme, abychom pomohli jejich expanzi na zahraniční trhy. Tak zaprvé, pokud jde o to sdělení komise k e, strategii v oblasti přístupu na trh, jedná se o e, jednu ze součástí obnovené obchodní politiky, jejíž cílem je silnější zaměřit na e, vykonávání pravidel a na asertivnější a dosáhnout asertivnější evropské obchodní politiky. Komise má eh, za to, že eh, ta strategie eh, byla jedním z úspěchů v globální Evropě a chce na ně navázat. V sdělení je několik věcí, které se týkají konkrétně naší práce v této oblasti a budeme se jim řídit. Například je to zpráva výroční o e, investičních a obchodních bariérách. E, to už jsme e, naznačili v strategii 2020. A je to tedy i v tomto sdělení a my teď pracujeme na první takové zprávě, kterou chceme předložit a chtěli bychom předložit radě 24. až 6. března. Budeme tam analyzovat ty nejdůležitější bariéry, kterým čelí naše firmy na trzích. Jako jsou, a budeme se zaměřovat na strategické partnery. To znamená hm, na strategické partnery, e, kteří jsou hospodářsky na obchodně nejdůležitějšími partnery. V zásadě se zaměříme na Čínu, Indii, Brazílii eh, spolu s Argentinou v rámci Mercosuru, eh, Japonskem, Spojenými státy a Ruskem. A pokusíme se eh, také popsat ty nejvhodnější způsoby, jak vyřešit, tedy překonat ty překážky na těchto trzích. Eh, jde o to také eh, dostat to nejvíc, co nejvyšší politickou úroveň, kdy jsou všichni aktéři, eh, kde by bylo možné tedy odstranit příslušné problémy. Komise a služba pro vnější činnost, která se teď zřizuje, a členské státy, zastoupené na nejvyšší úrovni, a proto si myslíme, že je dobré to řešit na radě, tam budou zastoupeny. Rádi eh, vám potom eh, předložíme tu zprávu eh, také na vašem výboru. To je tedy jeden krok. Druhý krok je sledování zón volného obchodu. Nyní, když jich máme těch vyjednávání čím dál tím víc o volném obchodu, tak je samozřejmě čím dál tím důležitější, že nebo aby naši partneři opravdu eh, naplňovali příslušná ustanovení tak, aby naše firmy mohly mít prospěch eh, z příslušných opatření. A proto se eh, hodláme velice podivně, podrobně podívat na v implementaci těch zón volného obchodu a jí, samozřejmě bude se zaměřovat i na Jižní Koreu, jakmile to vstoupí v platnost a budeme to používat eh, jako takovou, eh, takový zkušební metr. Budeme eh, zjišťovat, jak bude možné dobře sledovat naplňování té zóny a to, jak podniky mm, budou tedy moci se na nás obracet ohledně problémů, na které narazí na korejském trhu nesouladu s eh, tím, co eh, Korea slíbila. Potom tady máme podvrzení eh, týmů a vytvoření týmů přístupu na trh ve třetích zemích. To jsou takové naše antény ve třetích zemích. Ehm, jsou eh, složené z zástupců eh, zastoupení evropských v ehm, třetích eh, zemích a podniků a chceme ehm, pracovat na mm, vytváření dalších těchto týmů a chceme šířit i do dalších zemí. Naším cílem je posílit úlohu těchto týmů co by mechanismu včasného varování a chceme navázat i jejich práci eh, více eh, na to, co se dělá tady v Bruselu. Další krok, eh, který chceme přijmout a který už, zač, který už přijímáme, je, jsou mise vysílané z Bruselu do třetích zemí. Nedávno proběhla taková mise do Číny, ředitel zodpovědný e, za, otaz, za problematiku o přístupu na trh e, vycestoval do Číny. E, šlo o to vytvořit samozřejmě silnější tým v Pekingu a jednat tam s evropskými aktéry a samozřejmě také jednat s čínskými úřady a s celou řadou úředníků. Mělo to poměrně pozitivní výsledky. a také nám to umožnilo ehm, rozsáhle debatovat s čínskými úřady. Naším eh, cílem bylo ehm, mít takové dedikované mise k problematice přístupu na trh a kandidáti eh, na další takové mise, abych tak řekl, jsou ehm, Rusko, Brazílie, Argentina. Takže tolik je datovým aspektům, eh, které souvisejí s, našem, eh, s naším eh, sdělením k obnovené obchodní politice. Potom monitorování závazku na, G, na úrovni G20 proti protekcionistickým opatřením. K, k odbourávání těchto opatření. Jedná se o akci, kterou děláme od začátku krize. Vytvořili jsme sedm monitorovacích zpráv od začátku. Ta první byla před eh, summitem G20 v Soulu a samozřejmě byla také zaslána Evropskému parlamentu. Cílem eh, je samozřejmě zopakovat naše silné odhodlání eh, bojovat s protekcionismem přispět k eh, paralelnímu monitorovacímu eh, eh, k paralelní monitorování na úrovni e VTO a dalších. A odstranit ty překážky, které mají v cestě naše podniky. Hlavní výstupy z toho monitoringu zatím je několik opatření. My jsme se eh, samozřejmě vyhnuli, eh, zaprvé vyhnuli jsme se eh, masivnímu příklonu k protekcionistickým opatření, nicméně našli jsme asi 340 opatření, která zavede naši důležití obchodní partneři. A ještě více znepokojujícím aspektem je, že jakmile jsou ta opatření zavedena, tak ona zůstanou v zákonech těch příslušných eh, zemí i po krizi. Takže jenom asi 10% eh, bylo staženo nebo eh, vypršelo, vypršela jim platnost. A cílem našeho generálního ředitelství je napravit tyto otázky, jakmile budou vznikat. A potom po celé zemi, a to je velmi důležitá věc, Rusko Eh, se podpořilo, eh, se ukázalo jako partner, který eh, má největší příklon k protekcionismu od začátku krize. Jsme toho svědky stále více. Důležitým elementem je také to, že Rusko není ve VTO a nemusí tedy dodržovat veškeré předpisy VTO a to také ukazuje, jak jsou důležité ty předpisy VTO. Co by pojistka proti eh, protekcionismu? Budeme tedy i nadále monitorovat tyto eh, trendy. Předložíme zprávu eh, nejpozději před příštím summitem G20, možná, že i nějakou průběžnou zprávu. A samozřejmě to s vámi velice rádi projednáme. Tyto eh, zprávy jsou velice užitečné. Nejenom eh, pro to, co vytváří VTO, ale i pro rozhodování v rámci eh, G20. Například soudu se nám podařilo na G20. Zopakovat v jejich závěrech Mm, odhodlání odstranit příslušná opatření, která už byla přijata. Poslední věc, která se, které se týká strategie v přístupu na trh, jsou malé a střední podniky. To je důležitá součást naší práce. I jak pomoci malým a středním podnikům dostat se lépe na trh. Asi víte, že bude e, sdělení komise k expanzi eh, malých a středních podniků do zahraničí eh, v druhé polovině tohoto roku, která by měla stanovit priority pro další eh, postup. V současné době probíhá spíše ta politická práce. Po té praktické stránce máme řadu databází, které jsou velice užitečné pro naše malé a střední podniky. Je příklad, je to databáze o přístupu na trh, kde mohou nalézt informace nejenom o o tarifech, eh, které uplatňují jednotlivé země, ale i o dalších věcech, které souvisí s těmi třetími zeměmi. O tom, i jaké eh, konkrétní formuláře musí vyplnit, než budou exportovat do, příští, do třetích zemí. To jsou plně velice užitečné věci. Také vytváříme novou databázi o eh, nástrojích obrany a obchodu Eh, které vytvářejí třetí země, jako antidumpingová opatření nebo eh, antidotační opatření. A no, to je samozřejmě také velice důležité pro eh, malé a střední podniky ještě předtím, nebo které uvažují o v expanzi do zahraničí. Také uvažujeme o zřízení takových podnikatelských center ve třetích zemích. Vím, že se tady o tom také debatovalo. například máme už takové středisko v eh, Indii a uvažujeme o tom, jak je rozšířit dále. A úplně závěrem bych eh, poukázal na vazbu mezi eh, předchozí prezentací k teku Kancelářské hospodářské radě. My se snažíme také eh, spolupracovat s Američany a snažíme se s nimi eh, zahájit dialog o správných postupech, o tom, jak eh, lépe pomoci malým a středním podnikům, aby navzájem mohli na naše trhy. Takže tolik jenom několik příkladů mm, toho, co děláme a samozřejmě já s radostí se sem kdykoliv vrátím až budeme mít hotové ty jednotlivé zprávy, abych vám je eh, podrobně popsal. Děkuji. Děkuji za toto vynikající schrnutí iniciativ přístupu na trh souvisejících aktivit komise. Eh, vítám vás opět u tohoto velice důležitého tématu a možná jakmile vyjde nová zpráva, eh, doufám, že do té doby jistě toto získá větší zájem členů tohoto výboru. Děkuji. A pokud jde o bod 27, o tom nemusíme jednat, šlo o delegaci do Maďarska. E, zpráva e, byla rozdána a já jsem ještě sdělil své dojmy z delegace, jelikož jsem eh, ji osobně předsedal. Eh, eh, k bodu různé nic nemáme. Datum konání příští schůze 7. února. A čekají nás velice zajímavé a důležité body na pořadu jednání. Děkuji vám za pozornost.